Il presidente. Pan předseda. It's okay. Sit down, please. V pořádku, posaďte se dnes. Eh, budeme se vyjadřovat i k obchodní a hospodářské smlouvě s Kanadou. A byl to proces velmi dlouhý i eh, narážející na řadu překážek. Já myslím, že eh, zde jasně byla vyjádřena pozice proti. Ano, samozřejmě, my máme pravidla, která musíme respektovat všichni v parlamentu a eh, řada eh, poslanců se vyjádřila proti této smlouvě, i hodně občanů manifestovalo venku před parlamentem, aby také vyjádřili své názory. A důležité je, abychom respektovali pravidla, abychom respektovali i názory druhých. Parlament musí být eh, eh, lídrem, protagonistou v tomto, v tomto snažení. A já osobně se budu snažit eh, o to, aby rozhodnutí přijatá zde v parlamentu, aby umožnila Evropskému parlamentu být ve středu politické aktivity proto, aby občané, které my všichni zde zastupujeme, aby věděli, že jejich zástupci obhajují a chrání jejich zájmy. Jako obvykle, já nebudu hlasovat, ne protože bych neměl názor, ale poněvadž podle mého soudu postoj předsedy parlamentu musí být postojem, který přijme celý parlament. A nyní Mr. Carver, please. Pan Carver, prosím. Thank, thank you, Mr President. Um, I think Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že toto je tak kontroverzní hlasování a bylo by dobré, aby bychom řekli si jednu dobrou na zprávu a to 6. Eh, února eh, již eh, naše královna oslavila výročí králování ve Spojeném království, takže bychom měli jí vzdát hold a především kolegové ze států, Commonwealthu, z Malty a z Kypru by se měli k tomuto přidat. Bene. Výborně. Pan Valenciano. No, es solo una pregunta, presidente. No he entendido. No, pane otázko, předseda. Es una pregunta. Je otázka. Usted no va a votar hoy o no va a votar nunca. Hlasovat nebudete, bude hlasovat někdy. Nikdy. Pane předsedo, já nebudu hlasovat nikdy, nikdy nebudu hlasovat. Když budu předsedat, tak nebudu hlasovat, protože já si myslím, že e, jak si to je můj osobní postoj. A postoj předsedy musí být postojem parlamentu. A já jsem obdržel od e, socialistů Eh, žádost jmenovat delegaci a toto jmenování bude figurovat v, před, v zápisu a pokud nebudou eh, předloženy připomínky, tak toto jmenování bude považováno za odsouhlasování a to jmenování se týká delegace KTEU, kde eh, pan Rangel nahradí pana Ruase. A nyní přistoupíme k hlasování.